Děkuji kolegovi Pospíšilovi a nyní na dvě minuty kolega García del Blanco. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní ministrině, dámy a pánové. Velké podniky, které pracují v Evropě, pracují na nejstabilnějším trhu, právně nejstabilnějším, politicky nejstabilnějším trhu, no tak mně připadne jasné, že ten podnik by nám měl říci, kolik vydělává, kolik lidí zaměstnává, jakou má strukturu a jaké platí daně. Potřebujeme k tomu mít informace a nemáme je. Je to zcela neprohledné. V některých případech sice firmy vydají určité údaje, ale není to dostatečné. Podívejme se na Netflix třeba. Netflix minulý týden řekli 5 miliard euro, z toho 100 milionů odpovídalo a jejich, a jejich ziskům. U nás říkali, že zaplatili 3000 euro daně. No to mě prostě připadne úplně neuvěřitelné zaplatil daně méně než nějaké, nějaké řeznictví v naší vesnici na daních. No a právě proto potřebujeme takové veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Potřebujeme mít dostatečné nástroje, abychom byli schopni ověřit, že skutečně někde ty daně zaplatili. Pokud možno tam, kde působí. Některé podniky se prostě chovají u nás jako opravdu ty nejhorší těžební společnosti v, ve třetím světě. A to prostě nejde. Nemůžeme jim umožnit, aby takovýmto způsobem zaměstnávali lidi a obcházeli daně. Toto opravdu není banální, eh, banální oblast, paní ministrině. To je opravdu otázka udržení naší demokracie a našeho sociálního modelu. Naši občané na to čekají doufají, že prostě konečně naše vlády budou mít možnost s tím něco dělat. Veřejné mínění opravdu se jinak bude stavit proti systému. Děkuji kolega Garikáno na jednu minutu. Senora ministra, eh, eh, Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená paní ministrině, to, co dnes parlament požaduje, je velmi jednoduché a mělo by to být naprosto proveditelné. Co chceme je transparentnost. My chceme prostě vědět, kolik se platí a kde. A jestliže nemáme informace, eh, jak dalece tyto firmy plní své daňové povinnosti, tak potom nebudeme schopni ty velké problémy vyřešit nebudeme schopni znovu získat důvěru evropských občanů. Nebudeme schopni získat důvěru eh, těch lidí, jestliže nebudeme schopni tyto problémy vyřešit. Jsou tady firmy, podniky, které daně neplatí, jsou tady určité země, které jim v tom pomáhají. Evropský parlament vydal příslušné usnesení v roce 2017, ale my jsme se zatím dál nedostali, protože se to zaseklo na radě. My tady naprosto zásadně požadujeme, aby se ten problém vyřešil. Je to skutečně naléhavé. Děkuji a nyní na minutu a půl paní poslankyně Hautola. Vážená paní ministrině, já myslím, že jste tady byla se zelenými, když ve finské vládě na začátku léta byla napsána nasledující věta. Finsko bude podporovat taková řešení, která přispějí eh, k boji proti daňovým rájům jak v rámci Evropské unie, tak v jiných zemích světa a bude se snažit zajistit, že korporátní zisky a příjmy podniků jsou zdaňovány transparentním způsobem. Já vám děkuji za tuto změnu politiky, která nyní vede k tomu, že Finsko je schopno Eh, začít odblokovávat tu patovou situaci, kterou tady už máme několik let. Chtěla bych říci, že vy jako předsednictví v pátek máte jedinečnou příležitost zrealizovat tato slova zapsaná do programu vlády. Evropský parlament ve vás vkládá důvěru. Prosím, pokuste se prolomit tuto zablokovanou situaci. Zároveň bych chtěla říci těm členským státům, které možná by stále mohly být proti těmto návrhům. Je to opravdu hanebné, je to nehorázné, že musíme připomínat radě tuto povinnost, aby se to snažila dokončit v prvním čtení. A vzhledem k tomu, že Finsko je opravdu velice eh, pokročilé, pokud je o transparentnost, tak doufám, že ta pracovní skupina v pátek přinese dobré výsledky a že se podaří nalézt jednotné pozice členských států k této věci. Děkuji a nyní na minutu a půl kolega Ferber. Děkuji, pane předsedo, vážená paní předsedkyně rady, milé kolegyně a milí kolegové. Je poněkud politování hodné, že dnes musíme vést tuto rozpravu, neboť rada přijela postoj, který je skutečně velmi, velmi spochybnitelný. Máme již tedy veřejné právní zprávy podle jednotlivých zemích pro určité finanční entity, to jsme již vytvořili a ukázalo se, že to nevedlo k zániku světa, zcela naopak. Transparentnost vedla k tomu, že některé obchodní modely byly spochybněny samotnými bankami a banky se jich pak vzdaly. V tomto parlamentu minulém volební období jsme uh, si to neudělali moc jednoduché. Velmi jsme se snažili, hledali vyvážený kompromis, abychom zhledili oprávněné zájmy podniků a na druhé také oprávněné zájmy veřejnosti. Snažili jsme se to skloubit a proto tedy, myslím, že dnešní zemata ukázala jednu věc, či vedla k něčemu, že v pátek zasedá pracovní skupině rady, ale paní předsedkyně rady, pokud potřebujeme tady plenární debatu pro to, abyste začali pracovat, tak to je, myslím, velmi smutný signál. A proto má prosba. Prosím, zacházejte tvrdě členskými státy, nekompromisně, postarejte se o to, abyste dohodli nejenom na právním základě, ale také na obsahu, tak, abychom mohli konecně přispět k odstranění daňových rájů v Evropské unii a nebudeme v OECD důvěryhodní, pokud budeme mít my sami v EU daňové ráje. A to je vaše odpovědnost, jakožto předsedkyně rady a my s vámi počítáme. A naše naděje se opírají o vás. Děkuji. Děkuji kolegovi Ferberovi a na minutu a půl kolega Belken. Vážený pane předsedo, vážená paní ministrině, vy jste hovořila o pokroku na Evropské radě na radě EU já pokrok nevidím. Tři roky čekáme na to, že se členské státy konečně pohnou v tomto veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí, nic se nepohlo, rada blokuje pokrok, navzdory pana Papers navzdory LuxLeaksu, navzdory Paradise Papers. S tím se musí konečně skoncovat. Transparence EU v oblasti zdanění je klíčem k boje proti daňovým únikům a občané v Evropské unii mají právo na to, aby se dozvěděli, zda nadnárodní koncerny zaplatili své daně či ne. Tady jsem explicitně opačného názoru než kolega Bex ASD, který k tomu chtěl zahránit a zabránit a ukázal, že nepracuje pro lidi. Let minulý rok EPP eh, e v právním výboru zabránila tomu, abychom měli otázku k této tak důležité věci. Tuto rozponu bychom bývali mohli vést již mnohem dříve. A já si myslím, že je na čase, jsem potěšen, že parlament se na tom shoduje, je na čase, na, abychom zde jasně řekli, že rada se musí pohnout. My jakožto SPD to podporujeme, jako naše frakce SAD rovněž, ale jak řekla již správně paní kolegyně Regnerová, zejména Německo, naše, tedy německá vláda také blokuje, proto bychom Tedy tady, milí pane Fermere, měli, vy jste si měli pohovořit s kolegy v CDU v Německu, aby pan Altmaier v pátek jasně ukázal, že udělal svědokácí úkoly Olaf Scholz a naši ministři je to již tedy takto odvedli tuto práci, tak prosím zajistěte, aby to udělal i váš pan ministr, děkuji. A na minutu kolega Kovařík. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Tento návrh, který se týká velkých nadnárodních společností, má zvýšit transparentnost a tím také bránit přesování zisku. Prospěje to nejenom národním finančním orgánům, ale také malým podnikům místním, které často doma konkurují proti těmto firmám, přičemž nemají možnost si rozšířit daňové výdaje přes různé jurisdikce. Tímto se posiluje důležitost toho, že musí být zisky zdaňovány tam, kde vznikají. A je to také nástroj, který má podpořit transparentnost do digitální ekonomiky. Existuje obecná zhoda na tom, že stávající zdanění neodpovídá globální digitální ekonomice. Proto je důležité modernizovat pravidla, aby to reflektovala. Evropská unie bude efektivně schopna řešit tento problém, tu, tento problém agresivního daňového plánování, pokud bude sjednocena, a to nejenom na jednotném trhu, ale i mezinárodně. Děkuji panu kolegovi Kovaříkovi a nyní na minutu a půl kolega Giegold. Děkuji, pane předsedo. Pro mne je to obrovská záhada a pro mnohé občany také, totiž proč v Evropě většina členských států se nechá vlastně brát své daňové příjmy několika daňovými ráji. Skandál spočívá v tom, že vlády evropských zemí by mohly již před mnoha lety zabránit tomuto daňovému dumpingu, ale nic v této oblasti nedělají. A to není spravedlivá hospodářská soutěž a také to není daňová spravedlnost jak to máme ve volebních problémech křesťanských dematů, li, liberálů na zelených. Není to tak. Tři roky už máme na stole návrh na transparentnost v oblasti eh, spodávání zpráv o zdanění podle jednotlivých zemí. 2015, v tomto roce to komise navrhla, 2017, v tomto roce náš parlament to velkou většinou přijal s malými změnami přirozeně. A od té doby to leží na radě, tedy na členských státech to je. A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 Vlády zabraňují spravedlivé hospodářské soutěži a daňové spravedlnosti a na té straně těch, kteří blokují, nejsou pouze daňové dáje, ale také eh, naše spolková republika Německo. SPD, ano, prý pan Scholz, Olaf Scholz prohlásil, že je pro toto opatření. To se tedy uvidí, jak to bude vypadat v pátek, až se členské státy setkají. Tam se projeví, zda německá velká koalice CDU SPD změnila svůj postoj, tak abychom konečně měli měli většinu pro toto důležité opatření daňové spravedlnosti. Já s tím počítám, protože potřebujeme opatření proti daňovému dumpingu. Děkuji kolegovi Gigoldovi, kolega Karas, dámy a pánové. Ukazuje se v této debatě jedna věc, kterou jsme neslyšeli již od Žána Kloda Junckera. My víme, co máme dělat, ale ty blokády ty se opírají o národní taktické stranicko-politické hry členských států a jde to na úkor Evropy. Oni se profilují vůči Evropě a ne společně s Evropou a tím vyprodávají naši budoucnost. To je nefér, je to nezodpovědné a nespravedlivé. A přesně o to zde je. Jde, jde o to, že máme tady tedy to veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, chceme to rozšířit, protože je to cesta proto, abychom se tedy zaměřili na ty, kteří s daněmi podvádí. Jde o transparentnost a jde také o daňovou spravedlnost. A my jsme procházeli, že to je úspěšné. V oblasti bank to máme zavedeno, tam máme to takzvané podávání zpráv podle jednotlivých zemí a již v prvním roce platnosti jsme zjistili, že 628 milionů eur zisků bylo vytvořeno ve státech, kde neexistuje jeden jediný zaměstnanec. Proč si tento úspěšný model automaticky nerozšíříme také na velké koncerny, na ty mezinárodní eh, bilance rozvaj? Co vlastně oni chtějí skrývat? Je třeba zajistit více spravedlnosti a zajistit více odpovědnosti, více rychlosti, méně blokád a více jedno více schopnosti jednat EU, nebo toto si přeje naš, přejí naši evropští občané. Děkuji kolegovi Karasovi a kolega Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Platforma audiovizuálního obsahu, o kterém hovořil kolega, spustila nový film s Meryl Streep a s Antonem Banderasem. Jedná se o satiru invazivních taktik. Jak se, evazivních, teda na invazivních, evazivních taktik, jak se vyhnout daním. Možná by bylo dobré se podívat na ten film. Musíme se zabývat tím, jaké, kolik se platí daně a jakou mají roli v hospodářství. Jsme tady proto, abychom říkali, že prostě daně se platit mají a že se nedá právnickými kličkami těmto daním vyhýbat. Řada firm, například bank, nemá problémy s tímto dávat na, na veřejnost. A pro mě je opravdu těžké pochopit, proč po třech letech rada nebyla schopna spustit pořádně tato jednání. Jako říkali ostatní, je škoda, že eh, to prostě všechno tak dlouho trvá. Doufám, že se to trochu posune a žádám finsko, finskou ministrini, aby opravdu dosáhla konkrétního výsledku. Děkuji kolegovi Fernandesovi a nyní na jednu minutu kolegyně Karlsbro. Herr talman, transparens och rättvisa spelregler. Vážený pane předsedo, transparentnost a pravidla hry, která musí být spravedlivá, představují pilíř spravedlivé společnosti a jsou důležité proto, aby jednotný vnitřní trh náležitým způsobem fungoval. Zveřejnění takovýchto dát posílí transparentnost podniků, posílí důvěru občanů, daňové úniky, agresivní daňové plánování, to narušuje tuto důvěru, narušuje to rovnou soutěž a e, zasáhne ty, kdo se chovají řádně a také dopadá negativně zejména na malé a střední podniky. Proto je potřeba, abychom zajistili skutečnou transparentnost. Toto je důležitý pilíř blahobytu a demokracie v dlouhodobém měřítku. Musíme evropským občanům ukázat, že Evropská unie je schopna tyto problémy řešit. Musíme tedy proto připravit potřebnou legislativu a podpořit rovnost na jednotném vnitřním trhu. Děkuji nyní na jednu minutu kolegyně Tusa. Děkuji. Milí kolegové, nebudeme mít eh, spravedlnost ani Evropu bez spra- daňové spravedlnosti. Ano, e, daňové uniky to je sociální je až 11 eh, miliard euro se ztrácí Ztrácí se na daních ve všech členských mátů, což je jed, jed pro příjmy členských států, také pro ekologii, protože pak nemáme tyto peníze na změnu klimatu. Jak to, že nemáme, když ty fiskální ráje mají se, tak se jim výborně daří. A teď fiskální eh, dajové ráje také pomáhají financovat takové věci, jako je organizovaný terorismus, což jsou útoky na naše, na naše národy. Nyní je skutečně na čase, aby členské táty konečně přijali tuto směrnici, což je první zásadní krok proti beztresnosti a ku prospěchu spravedlnosti. Děkuji paní kolegyně Tusan v postupu kečtí a mám pouze kolegu Elku. Thank you. Uh... Děkuji. Už toho tady tolik zaznělo a já bych rád doplnil jednu věc, a to sice toto téma, o kterém dnes hovoříme, je mnohem důležitější než transparentní trh, hospodářská soutěž či ekonomika obecně. Tady jde o to, znovu nabít důvěru evropských občanů. Mimochodem, v rámci kampaně do Evropského parlamentu jsme možná všichni slibovali, že toto je něco, o, o co se zasadíme, že se to bude řešit. A máme to tady už od roku 2017, kdy jsme to odhlasovali. Já bych tady chtěla jenom říci, že zatímco my jako Evropská unie ukážeme daňovou transparentnost, tak jsme daleko od konečných výsledků. Rada to blokuje, tři nebo možná i více předchozích předsednictví to blokovali. Já bych tedy chtěl apelovat na finské předsednictví. Můžete být skutečným vůdcem, přinést skutečnou změnu na radě a skutečnou změnu v rámci Evropy k této věci. My tedy doufáme, že naplníme to, co jsme slibovali. Děkuji panu kolegovi Kelkovi. Tím končíme Catch the Eye a závěrem dávám slovo paní ministrině Tuporaní. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Já vám mnohokrát děkuji za tuto diskusi a za vaše vystoupení. Já jsem si poznamenala vaše různé obavy a my určitě budeme dle toho informovat naše kolegy na radě. Už bylo odvedena velká práce. Pokud jde o transparentnost, tak výměna informací mezi členskými státy, daňovými orgány a administrativní spolupráce už byla pětkrát rozšířena. Například od roku 2018 finanční úřady mají přístup k zprávám z jednotlivých zemí o některých specifických nadnárodních společnostech. To je jedna věc. Druhá věc. Počínaje rokem 2020 informování o potenciálním agresivním daňovém plánování a příslušné dopady bude také tady povinnost o tom informovat daňové finanční orgány. Nicméně chtěla bych zdůraznit, že finské předsednictví opravdu si přeje tuto věc posunout dále a vynaložíme zde veškeré úsilí. Chtěla bych vás ujistit, že máme stejný zájem postoupit ku předu v této věci co nejrychleji to bude možné. Jsme opravdu jako předsednictví odhodláni na tom zapracovat a uděláme, co bude v našich silách, abychom dosáhli veškerého možného pokroku. Zároveň, jak už tady zaznělo, já osobně vás budu informovat o pokroku této věci na radě. Děkuji vám mnohokrát za tuto velmi důležitou a aktuální diskusi. Pane předsedo, děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Tupurajnen. Tímto tedy debatu končím. Debata bude zakončena společným usnesením šesti stran. Hlasování proběhne ve čtvrtek. Další plenární zasedání proběhne zítra od 9 hodin a dále od 15 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu. Já vám všem přeji pěkný eh, večer a dobrou chuť těm, kteří teprve se chystají večeřet. Děkuji.